Hlasovat se bude ve čtvrtek v 11 hodin. Kromě toho vám mohu oznámit, že další zasedání bude zítra 20. od 19. do 13. a pak od 15. do 21 hodin. Na pořadu, pořad jednání je najdete na intranetu či na dokumentech, které máte k dispozici. Přeji vám všem pěkný večer.